cenější a tím, abychom mohli efektivněji prosazovat naše zájmy a naši věc na globálním dějišti. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tímto zavíráme tuto část rozpravy a přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Tady úplně z jiného soudku, totiž zpráva pana Jean-Pierre Ody týkající se sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Začneme právě panem zpravodajem. Máte eh, slovo za čtyři minut, na čtyři eh, Paní předsedkyně, já ještě počkám, než se eh, usadí zástupci komise. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážení kolegové, eh, jsme tady, abychom eh, posoudili eh, sedmý rámcový program do roku 2013, asi o je to, jde o nejdůležitější program ve světě a je to také návazný program, na, na, který tady byl předtím. Toto proběhlo v roce 2006 a my jsme tady od té doby měli tři nové prvky, které nás vedou k tomu, abychom se zamysleli nad eh, hodnocením. Evropská unie eh, zažila selhání Lisabonské smlouvy, která byla v roce 2000 dohodnuta na zasedání Evropské rady a kde se z Evropské unie měl do, měl do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičnější eh, znalostní ekonomický prostor ve světě. Teď ale máme Lisabonskou smlouvu, nové kompetence a potom tady máme také finanční krizi, která v roce 2008 přišla z USA a nyní se tady musíme zamýšlet nad roky 2011 až 2013. Jsou to roky, kdy se dostáváme z krize, je to křehká situace a Tady jde o velmi důležité částky z veřejných prostředků. Eh, bylo tady 26 miliard a do roku 2013 nám tady eh, zůstává ještě 28,5 miliardy. To znamená, budeme muset ještě jednou zhodnotit to, co vyšleme Evropské komisi, tak aby přizpůsobila svou politiku výzkumu dnešním výzvám. Já bych chtěl eh, tady některé věci navrhnout a kolegové se k tomu ještě vyjádří, ale já bych tady zdůraznil zjednodušení a za druhé, abychom zareagovali na ty velké výzvy. Pokud je o zjednodušení, tak moje kolegyně Maria Karvalo tady o tom bude podrobně hovořit, bude hovořit o své zprávě a paní komisařko, těšíme se z vašeho rozhodnutí z 24. ledna 2011 o vytvoření systému Eh, registrace, ale musíme zajít ještě dále, musíme eh, se poučit z minulosti a udělat za ní čáru. Eh, vy jste bývalou členkou účetního dvora a víte, jak to tady vypadá. My tady budeme také právně hodnotit to zjednodušení, nebo budeme k tomu mít právní základ. Eh, musíme zjednodušit naše pravidla a díky zjednodušení budeme mít méně chyb. A pokud tady bude rozdíl mezi auditory Evropské komise a eh, těmi, kteří jsou kontrolováni, tak bych řekl, že by tady měla být možnost mít nezávislý posudek a mm, aby eh, nebylo potřeba se obracet rovnou na soudní dvůr. Je potřeba, abychom tuto věc vyřešili. Jaké jsou naše velké výzvy? Musíme zvýšit účast průmyslových podniků v rámci této průmyslové politiky. A také je tady důležitý pat, evropský patent, eh, potom infrastruktury, musíme tady mít spolufinancování eh, v rámci eh, tedy rámcového programu, musíme podporovat excelenci, ale také musíme dbát na harmonické rozdělení výzkumných infrastruktur po celém území Evropské unie. Nevíme dnes, jak, odkud budou pocházet nositelé Nobelovy ceny za pět let. Musíme eh, respektovat eh, mezinárodní závazky, jako je ITER. Potom chceme zdvojnásobit eh, fondy pro výzkum, tak abychom vytvořili vědecký evropský prostor, který bude vycházet z Evropské výzkumné rady. To je velice důležité pro naše sociální ambice a proto, abychom respektovali životní prostředí. Děkuji.

poslanci, děkuji vám za tuto příležitost, že se na vás mohu obrátit ještě s několika slovy, než budete zítra o tomto sedmém programu hlasovat. Provádění sedmého rámcového programu a e, krok předu k společnému rámci pro výzkum a vývoj poznamenává dlouhá řada malých, ale významných kroků a myslím si, že dnešní den je jedním z nich. E, k dnešní rozpočtu rozpravě vedly celé týdny ehm, dlouhého vyjednávání zpravodaje, výboru, členů rozpočtového výboru a tak dále. Eh, hodnocení není nic, pokud se o výsledcích nediskutuje, pokud nejsou prezentovány, pokud nejsou buď akceptovány nebo odmítány zainteresovanými stranami. A samozřejmě Evropský parlament zde sehrává klíčovou úlohu. Nikoli pouze tím, že nám dává možnost eh, zůstat úročit zkušenosti nejrůznějších poslanců z různého prostředí, ale rovněž eh, znalostí a zkušeností poslanců. Nyní bych se ráda vyjádřila pár větami k té zprávě. Za prvé jedná se o velice širokou, komplexní zprávu, která se zabývá všemi klíčovými otázkami hodnocení sedmého rámcového programu a je velice důležité, když vidíme, že eh, reakce ze strany institucí jsou velice um, sofistikované a i když se často dotýkají různých aspektů, tak v podstatě ladí s tím, co zjistili nezávislí experti a hodnotitelné komise. S potěšením vítá, že tyto výsledky přijímají Evropský parlament a bere na vědomí, že důležité momenty ladí s klíčovými momenty, které chce měnit a e, o kterých chce mm, rozhodovat dále i komise. I když v podrobnostech se můžeme lišit, je dobré, že se sjednotujeme v těch zásadních věcech, totiž potřeba e, komplexní strategie, která podpoří inovace a strategii pro výzkum v kontextu Evropy 2020, že to musí být přístupné k co nejširším vrstvám e, vědeckých kruhů v Evropě, že to musí být zjednodušeno ty procedury tak, aby se mohly věci soustředit soustředit na tom, že musí být kreativní a nesmíme z nich dělat byrokraty. Zbývající eh, období platnosti sedmého rámce chceme využít k tomu, abychom eh, zúročili eh, všechny připomínky a využili všech rad. Tak, jak už nám bylo připomenuto, zde už jsme uskutečnili tři zjednodušující kroky, zprůměrovali jsme náklady na personál a rovněž máme výbor, výbor, který se snaží sjednotit výklad pravidel. Zároveň doporučení a názory, jež jsou vyjádřeny v tomto mezihodnocení, mají nezanedbatelný význam pro hodnocení dalších aktivit v rámci tohoto programu, což samozřejmě si žádá další zásadní skok k dalšímu zjednodušení, ale s vaší pomocí rovněž revizi a nové finanční, nová finanční pravidla přátelštější k uživateli. E, na e, pozadí z dnešních e, poznatků a rovněž otázek pomůžete všem zaostřit na to, co ještě třeba udělat. Děkuji. A nyní dávám slovo za rozpočtový výbor pan Haglund, jedna minuta. Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji eh, paní komisařce za její úsilí podpořit vědu, děkuji také panu zpravodaji a nyní tady hovořím jakožto zpravodaj eh, výboru pro rozpočet a chtěl bych za něj vyjádřit některé připomínky. Jsme kritičtí, samozřejmě bylo by pěkné, kdyby hodnocení bylo předloženo včas, protože to by nám jako parlamentu usnadnilo práci, ale celkově mohu říci, že to hodnocení je dobré a rozpočtový výbor se donívá, že je důležité, abychom vztah mezi průmyslem a vědou posílili, protože tím se uvolní zcela nový potenciál, budou moci být využity nové myšlenky. A samozřejmě někdy je eh, nutné podstoupit určité riziko, jinak nebudou výsledky. Paní komisařka říkala, že je potřeba proces zjednodušit, snížit byrokracii. A především je eh, to vše třeba řídit rámcovým programem, dělat to v rámci sedmého rámcového programu. Nyní má slovo paní Carvalho, EPP. Dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, nejprve bych chtěla pogratulovat eh, zpravodaji k vynikající zprávě. Děkuji mu za to, že eh, zapojil tolik aspektů do své zprávy. Sedmý rámcový program má velmi, velký význam pro zaměstnanost eh, v Evropské unii, pro pracovní místa. Více než 50 financování ale musí být ještě prodiskutováno. Je velice důležité, aby rámcový výzkumný program byl dobře integrován, tak aby během druhého období bylo možné provádět efektivní financování ve prospěch evropského hospodářství. K hodnocení tady je důležitým slovem zjednodušení přístupu ke zdrojům, tematické rozdělení a také upravení pravidel pro nové výzvy, zjednodušení přístupu k financím na výzkum, usnadní to, aby to je potřeba usnadnit a proto je potřeba, aby ta pravidla také byla jednodušší a přehlednější. Zpráva volá po zjednodušení a tyto věci musí být zapracovány ještě do sedmého rámcového programu. Já děkuji komisi za opatření, která už v této věci provedla a na druhém místě bych chtěla upozornit na to, že je důležité některé věci ještě více zdůraznit, například pokud jde o bezpečnost dodávky energií, o jako životní prostředí a zdraví. Dále musí být pravidla také přizpůsobena novým výzvám, nové aktuální situaci. Díky tomu potom malé a střední podniky a mladí vědci budou moci eh, být lépe zapojeni do různých vědeckých projektů. Jinak mě těší pokyny, které už platí pro příští rámcový program. Velké těžiště bylo dáno na doporučení pro inovace příští eh, finanční eh, plánovací periodě. Je tady eh, větší finanční částka a to je dobré, protože to přispěje k blahobytu v Evropě. Děkuji a nyní ve jménu sociálních demokratů paní Thompson, jedna minuta. Tak for ordet, fru formand, fru kære kolleger. Děkuji, pane komis, paní komisařko, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Odimu za skvělou práci, za eh, dobré hodnocení sedmého rámcového programu pro vědu výzkum. Máme tady celou řadu výzev, máme tady Čínu, Brazílii, eh, tyto nové veličiny a je potřeba, abychom byli čím dál tím lepší, abychom mohli vytvářet růst a pracovní místa. K tomu potřebujeme vědu a výzkum, protože jinak budeme pokulhávat za ostatními. Eh, má, čeká nás ještě mnoho práce, i když už určité úspěchy byly dosaženy. Máme tři priority. Musíme zjednodušovat postupy, eh, musíme snižovat byrokracii. Za druhé, věci musí být pružní a mít určitou svobodu. Musí mít svobodu vybrat si svou oblast, ve které chtějí provádět výzkum, ale musí být také pružní, tak abychom mohli skutečně se zamýšlet nad budoucností, protože to nám umožní horizontální přístup. Děkuji. Děkuji. Za liberály má slovo paní Rýs dvě minuty. V sedmém rámcovém eh, nebo tento rámcový program je velice důležitý. Máme tam velké částky pro období 2007 až 2013, 9 projektů, které byly dosud financovány a jde o to, jestli je to opravdu dostatečně efektivní, tak aby to, bylo, aby to odpovídalo těm velkým investicím. Já si myslím, že e, když už si tu otázku položíme, tak už tím částečně i odpovídáme na ty věci. Evropa nevyčerpává všechny své možnosti. Není tak tak dobrá, jak by mohla být, také v oblasti vědy a výzkumu a vývoje. Je tady určité rozdělení sever-jih ve vědeckých věcech a naše spravodaj, náš zpravodaj také zmínil problém pro vědce a malé a střední podniky, aby se účastnili různých programů a projektů. Rada, Evropský parlament a komise Eh, si to ovšem uvědomují, vědí, že je potřeba nově orientovat výzkum a inovace, je potřeba je zaměřit na nové výzvy, eh, sociální, ekonomické. Tady mám na mysli samozřejmě klimatické změny, ale také bezpečnost eh, dodávek energie, samozřejmě i poté, co došlo ke katastrofě ve Fukušimě. Potřebujeme také bezpečné dodávky potravin, víme, jakou tady máme krizi s bakterií a koliobakterií. A potom je také potřeba vyhledat jasné priority, které, na které bychom se vymezili. To je v bodě 9 této zprávy. Evropa musí být schopná mít konkrétní přesné cíle, kterým bude, eh, o které bude usilovat a eh, máme tady ještě tři zbývající roky a ty finanční prostředky musíme dobře rozdělit. Tady se hovoří o prioritách a o přesných oblastech a tady bych chtěla zmínit nanotechnologie. Musíme lépe investovat, je tady mnoho sektorů, lékařství, agroalimentární průmysl, nové energie, je tady veliká revoluce a naši experti to musí vše dobře zvládnout, dobře to zaměřit, ale Evropa tady musí kráčet v čele. Musíme vyhrát eh, tuto soutěž. Děkuji a nyní za ECR, EKR, paní Vicky, po dvě minuty. Minutu a půl. Děkuji. Výzkum a inovace jsou velice důležité pro růst a pro řešení největších problémů. A viděla jsem hodně vynikajícího výzkumu, které se z grantu Evropské unie financovala kolaborativní eh, eh, přeshraniční a individuální granty pro odborné specialisty. Ale rámcový program Evropy je znám jako ten nejbyrokratičtější na světě. A paní komisařko, já si pořád myslím, že můžete udělat víc pro zjednodušení, protože protože peněz je málo a peníze se musí rychle dostat k eh, vědcům v laboratořích a nejenom k těm, kteří eh, vyplňují formuláře a kontrolují účty. Nedá se financovat úplně všechno. A ve světě výzkumu samozřejmě se těžko měří přidaná hodnota, ale já nevěřím, že evropský společný systém pro vyhodnocení výkonnosti je jedinou cestou před. Potřebujeme věce, kteří budou konkurovat těm nejlepším na světě a měli by být hodnoceni na celosvětovém ději bojišti. Rovněž eh, nesmíme eh, se vzdát principu excelence. Eh, Evropská výzkumná rada například udělala hodně pro podporu jednotlivých věců. Pokud se změní jejich mandát, aby podporovali týmové projekty, nesmí to být na úkor toho, aby podporovali vynikající individuality. Byla bych ráda, aby bylo více peněz na výzkum, ale nejsou bezedné účty a já sama nemohu za svoji skupinu podpořit zdvojení v jedné oblasti rozpočtu, aniž bychom věděli, kam jinde jdou peníze. Také bychom byli rádi, aby veřejné prostředky pracovaly inteligentněji na straně spor, i také soukromých investorů i pro zlepšení veřejných zakázek. Děkuji. Matias, paní Matias, Evropské levice, jedna minutu a půl. E Děkuji, znamenitá spolupráce tady mezi frakcemi, takže musím poděkovat panu zpravodaji za toto hodnocení. Um, Takové hodnocení je absolutně fundamentální. Nemůžeme mít dost transparentnosti, zjednodušení, řádné dělení prostředku. To je samozřejmostí, to má správně místo ve zprávě a rovněž i v komentáři parlamentu. Věda, výzkum, to je důležité přispění, když uvažujeme o modelu rozvoje Evropy, kde hovoříme o přerozdělování. Má to vše samozřejmě různé dimenze a já bych se ráda zmínila rovněž rovněž o tom, co je často opomíjeno. E, toto hodnocení ukázalo, a nesmíme na to zapomínat, že stále ještě vidíme, že se prostředky koncentrují v určitých členských státech, na určitých pracovištích. Určitá odvětví se nějak, nějakým způsobem dokážou prodrat k prostředkům lépe než jiná, ale musí se to rozdělovat spravedlivěji právě těm, kteří Eh, v této době potřebují prostředky nejvíce. Rovněž musíme rozšířit eh, okruhy těch, kteří k tomu by měli mít přístup. Právě malé, střední podniky, občanská společnost. Další um, priorita pro samotnou vědeckou práci. Potřebujeme excelentnost, špičkovost. Pokud chceme, aby naši vědci byli špičkoví, ale nesmíme zároveň připustit to, aby věci v některých zemích byly odkázány na nedůstojné pracovní podmínky. Děkuji. Děkuji paní Matias Ani nemá slovo na jednu manitu paní Cavela. Děkuji. Děkuji, eh, paní eh, eh, předsedající. Já bych ráda poděkovala za skvělou zprávu. Rámcový sedmý program je jeden z největších výzkumných programů na světě a je dobré, že jej hodnotíme v polovině období. Já bych eh, zaprvé chtěla říci, že eh, velice ráda tady vidím eh, jednohlasnou výzvu k zjednodušení pravidel financování. Za druhé, je důležité, abychom se zaměřili na nedostatečné Eh, na dostatečnou účast malých a středních podniků v tomto programu a na opatření ke zlepšení eh, tohoto stavu. Zejména pokud si uvědomíme, že tvorba pracovních míst závisí právě na nich. Eh, také podporuji ty kroky v rámci Marie Curie. Myslím si, že v střednědobém a krátkodobém termínu musíme vytvořit mechanismus, který bude měřit pokrok a dopad inovace Závěrem musím říci, že úroveň financování eh, sedmého rámcového programu je třeba eh, zachovat, protože investice eh, do výzkumu a vývoje je klíčem k dosažení cílu strategie Evropa 2020. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Zavela. A nyní řečníci jednotlivý pan Royal. Předsedkyně, paní komisařku, milí kolegové, milí kolegyně, chtěl bych nejdříve poděkovat panu Odimu a veškerým kolegům, kteří se spolu podíleli na této zprávě. Takovýto přeskum je důležitým předpokladem pro důsledky, které z něj budeme muset vyvodit a myslím, že se všichni shodneme na tom, že otázka toho, jakým způsobem budeme investovat do výzkumu, je centrální otázkou pro budoucnost Evropy, ale zda budeme mít vždy vůli a odvahu důsledky vyvodit, to se ukáže, až když je zahájíme jaksi další druhé kolo. Budeme mít tu odvahu, nebudeme se bát, dokážeme eh, dát dispozici dostatečné finanční prostředky? To, a každý to říká, bude obtížná věc a dokážeme také prostředky, které jsou již dispozici, využívat efektivnějším způsobem. Já jsem velice vděčný za to, že v souvislosti této debaty jsme kladli mnoho, mnoho důrazu na to, a týká se to také zprávy paní Carvalho, na zjednodušení, jakým způsobem dokážeme, abychom celou věc, abychom celé prostředky předělovali jednoduše, aby bylo vše jednodušší, abychom tímto způsobem dosáhli vyšší účinnosti. A to si myslím, že je centrální otázkou při financování těchto programů. A třetí věc, a chtěl bych zde trochu Eh, jak si odporovat některým kolegům. Musíme si dát pozor na to, abychom ty prostředky nerozdělovali podle hesla. Každý dostane trochu. To není zásada, podle které by se mělo zacházet s prostředky na výzkum. Takovéto prostředky by měly být předělávány pouze podle zásady špičkovosti a proto Sice je polihodnotné, že není vše rozděleno stejným způsobem a rovnoměrně ve všech členských státech. Mám před sebou velký úkol a totiž jakým způsobem jak si zapojit členské státy, které ještě nesplňují kritéria špičkovosti. Budeme proto potřebovat pravděpodobně očividně jiné nástroje. A ta otázka není dořešena. V budoucnosti budeme potřebovat nástroj, který nám zajistí ne to, aby prostředky byly eh, jaksi rozdělovány rovnoměrně, ale to, abychom zde měli k dispozici další prostředky a nástroje, abychom tedy pomohli těm, kteří mají problémy. A v neposlední řadě tato věc. Musíme si rozhodnout, na jaké elementární věci se chceme soustředit. Pokud do toho každý bude vnášet své nové téma, tak to prostě v konečném důsledku výzkumu neprospěje. Musíme se podívat na to, co je obzvlášť obzvláště dobré a co bychom obzvláště silně měli podpořit. Děkuji. Děkuji paní Rojlovi a nyní má slovo paní Riera Madurer na jednu minutu. Děkuji. Je vidět, že eh, Z těch eh, slabých míst eh, se nyní staly eh, silné stránky v sedmém rámcovém programu. Zdůrazňuje se skutečně výzkum a budoucnost ve které se bude spojovat jak dokonalost, tak soudržnost. To podporuje práci výzkumných pracovníků a je třeba zamyslet se nad tím, co můžeme udělat také pro Trust Marie Curie, tak aby ti lidé v rámci jeho mohli i nadále pracovat. Hovořilo se tady o zjednodušování a o tom, jak je to přínosné a o zapojení soukromého sektoru. Máme eh, instrumenty, jako jsou CTI, které docela jistě lze eh, zlepšin, ale, eh, zlepšit, ale pane Ode, já si myslím, že my jsme se z toho již poučili a jsem si jistá, že budeme mít mnohem lepší rámcový program do budoucna. Děkuji. Nyní pan, pana Jota dvě minuty. All, I... Vážení kolegové, já bych eh, eh, zaprvé chtěl poděkovat odborníkům, eh, panu Audimu i komisi za jejich práci. Toto přehodnocení uprostřed období je velice důležité. Evropská unie není dostatečně v aktivita aktivní a proto nedosáhla cíle v rámci své Lisabonské strategie. Nicméně je tady pořád několik věcí, eh, kde Evropská unie, eh, na které Evropská unie může být hrdá. Evropská unie eh, čelí spoustě výzev, které nemusí například řešit její konkurenti. Tady hovořím o nedostatečné přítomnosti přírodních zdrojů energie na evropském teritoriu, což samozřejmě je překážka pro inovace. Také hovořím o stárnutí evropské eh, populace, což je další typický problém, který eh, musíme řešit zde. Ale navzory tomu Evropská unie máme, má ty nejambicioznější eh, má to nejambicioznější legislativu, pokud jde o ochranu životního prostředí, také má sociální standardu a úctu, standardy a úctu k pracujícím. Myslím si, že můžeme na to být hrdí a Neměli bychom se nechat příliš eh, ovlivnit eh, globalizací v těchto eh, záležitostech. Myslím si, že se můžeme stát nejudržitelnější znalostí ekonomikou na světě, aniž bychom a, ale budeme muset držet, tedy přihlížet k hodnotám, na kterých je založena naše společnost. Děkuji, pane, pane Jotové. A dále je to pan Žobro na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Rozšíření inovací je eh, jednou ze základních zásad na podporu evropského hospodářského růstu, zejména v dobách krize. Já velice vítám to, že pan zpravodaj eh, toto zohlednil. Nicméně eh, některé věci přešel velmi letmo. Myslím si, že máme příliš málo peněz Eh, které bychom mohli rozdělit mezi nové členské státy. A, to je, a je otřesné, jak eh, nepoměrně se eh, ty prostředky rozdělují mezi staré a nové členské státy. V celé té zprávě se na tento problém odkazuje pouze jedinkrát. Takže to je jedna věc, která je velmi negativní. A já si nemyslím, že by to eh, přidávalo eh, trvalé udržitelnému rozvoji Evropské unie. V letech 2007 až 2013 eh, je tady určitá pevná částka, více než 80 milionů eur, a ta se nezmění, nezvýší se. Takže já si myslím, že bychom měli eh, do budoucna věnovat větší pozornost eh, lepšímu a spravedlivějšímu rozdělení prostředků, eh, které by také zohledňovalo nové členské státy, protože tady je obrovský, obrovská příležitost pro ně. Věda a technika je, se musí podporovat i tam a bude to přínosné pro celou Evropskou unii. Problém financování výzkumu je nejurputnější v oblasti malých a středních podniků. Finanční krize a úsporná opatření vlastně znamenají, že je stále obtížnější, aby tyto podniky získávaly úvěry na dlouhodobé investice do inovací. To musíme eh, si uvědomit, až budeme eh, se snažit usnadnit eh, úvěrování malých a středních podniků a také zjednodušovat administrativní postupy. Děkuji, děkuji. Teď paní Sartori máte dvě minuty. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat panu Odimu a vlastně celému výboru pro průmysl, výzkum a tak dále za skvělou práci, kterou odvedli v souvislosti s přípravou této zprávy a také bych jim chtěla poděkovat za tuto debatu k, této, k tomuto důležitému tématu. Zatím tady nezazněla jedna věc a sice uznávání <clears throat> uznání toho, jak eh, vlastně eh, jak daleko pozadu se pohybujeme v oblasti výzkumu a tak dále. Tady v Evropě my většinou se pišníme těmi výsledky, které, které jsme dosáhli, což je v pořádku, ale na druhé straně bychom si měli také uvědomit, že v některých oblastech zkrátka kulháme za zbytkem světa. E, a e, to nejen za tím tradičním konkurentem Spojenými státy, ale také za dalšími, dalšími konkurenty, jako je například Čína a další státy. Proto se domnívám, že pokud Evropa nechce e, zahynout, tak musí zkrátka investovat více do inovací a do výzkumu. Je to volba, kterou pochopitelně nemůžeme učinit my tady dnes večer, ale e, e, v této souvislosti bude potřeba se podívat i na finanční otázky, bude potřeba si položit otázku, jaké máme zdroje k dispozici na celoevropské úrovni. Um, ale je potřeba, abychom si byli vědomi všech těchto problémů a podobně, jako již řekli ostatní kolegové, uh, Myslím si, že musíme eh, dosáhnout eh, lepší koordinace financování, eh, zjednodušení. Musíme dále pracovat na strategii Evropa 22. Musíme se soustředit na excelence a inovace. To se týká také malých a středně velkých podniků, které vlastně bychom měli vždy podpořit, protože jsou jakousi hnací silou Evropy. A Měli bychom také podporovat všechna výzkumná centra. Myslím si, že těch bychom měli mít více. Děkuji. Teď paní Trautmanová, máte minutu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní, paní komisařko, dámy a pánová. Tato skvělá zpráva, kterou vypracoval kolega Ody, eh, bere v úvahu všechny naše diskuse se, se všemi zainteresovanými stranami a tak dále. Eh, nechci tady opakovat, co zde již zaznělo, v tom smyslu, že ty věci jsou příliš byrokratické a tak dále. Místo toho bych se chtěla soustředit na dvě věci. Za prvé, inovace. My bychom chtěli eh, podpořit inovace, ale nesmí to být být eh, na úkor základního výzkumu. Všichni víme, jakým způsobem to funguje. Nejprve musíme mít znalosti a potom teprve můžeme hodnotit výsledky v ekonomickém sektoru a v tom průmyslovém sektoru. Jinými slovy, musíme zcela jednoznačně rozlišovat mezi využitím základního výzkumu a eh, musíme také potom eh, využít všechny výsledky základního výzkumu. Eh, buďme inovativní, ale buďme také konsistentní, protože nemá eh, cenu, když budeme mít obrovské množství nástrojů. Spíše bychom se měli postarat o to, aby ty nástroje, které máme k dispozici, jsou co nejefektivnější. Co se týče toho sdílení rizik, tady si myslím, že by se to mělo týkat také malých a středně velkých podniků a také výzkumných center. Proto bych byla ráda, kdybychom se těmto otázkám věnovali. Děkuji, paní Trotmanová. Dvě lepta, parakalo. A nyní má slovo paní Jordan Cizery. programy, eh, se kterými se plánuje na eh, léta 2007 až 2013, eh, vlastně už zohledňovaly 12 nových členských států. To, to rozšíření zvířilo, tedy zvýšilo diverzitu v Evropské unii, ale otázkou je, jestli tento rámcový program také tuto diverzitu zohledňuje. Bylo třeba, eh, nebo cílem by mělo být zajistit dokonalost v celé Evropské unii, ale ta zpráva ukazuje, eh, že je tady nerovné zeměpisné eh, zastoupení, že je tady nedostatečné zastoupení vědců, zejména z méně rozvinutých zemích a to v letech 2004 až 2007 i nadále. E, výzkumní pracovníci jsou také špatně zastoupeni mezi koordinátory projektů. Já jsem dostal následující vysvětlení. Sedmý rámcový program je zároveň založen na e, kritériu e, v excelenci. A ty regiony, které jsou nedostatečně zastoupené v těchto projektech, mají tedy nedostatečně kvalitní výzkumníky. Je to opravdu pravda? Já si nemyslím, že by bylo možné toto jen tak jako své volně prohlásit a e, proto si myslím, že komise by toto měla e, vyhodnotit, že by měla vyhodnotit to, co přispívá ke stavu věci také. Proč Evropa zaoslává v oblasti e, špičkového výzkumu? Protože nemáme dostatek finančních prostředků. Měli bychom pravděpodobně používat prostředky i ze strukturálních fondů to si uvědomí při příštím výzkumném programu. Ale jenom členské státy, eh, které eh, mají nárok na strukturální fondy, eh, by měly je používat také, by je měly mm, mít používat, ale neměly by se používat v jiných zemích, protože jinak ty rozdíly porostou a já doufám, že komise bude umět rozpílit pořád pochyby ohledně toho, proč je tady tolik málo výzkumníků z východní Evropy, kteří se účastní toho programu. Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji a nyní má slovo pan Korea de Campos na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komitařko, Chtěl bych začít tím, že bych chtěl poděkovat kolegovi Kodimu za jeho skvělou zprávu, hodnocení v podobně odhodví, i když je tedy trochu pomstí, se snažila omezit pouze na kritické aspekty sedmého rámcovného programu, na překotnou byrokracii, přílišnou přírodnosti. Dále se máme počet a komplexita nových instrumentů, bohužel velice malý rytmus um, financování. A je se ještě větší kritika totiž, že bychom ty částky ze eh, stávajícího programy eh, dostali do jiného programu, který by měl diskutabilní přidanou hodnotu. Ale ještě pozitivní aspekty. Máme zde lepší mezinárodní kooperaci mezi skupinami výzkumníky, máme zde společné projekty, máme zde některé úspěšné projekty, například je to Evropská rada pro výzkum a zdá se, že je úspěch také v lepším vyrovnávání hlediska genderového. Na co se musíme soustředit, zřejmě na zjednodušení a dále musíme podpořit eh, výzkumnou vědeckou nějakou špičkovost a ne jenom v některých zemích, ale ve celé Evropě. To je závazek rámcového programu. Jakým způsobem inovacemi, nástrojemi, které se obrací na velké, středně velké a malé podniky. Další úspěšné programy, je například program Eurostar, který by měl být rozšířen. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Rybik na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že jde Prostě o to, že je třeba posílit vědeckou obec, výzkumnickou obec a tím způsobem také ekonomickou sílu Evropy v mezinárodní soutěži. A proto je třeba si zvážit, jaké vlastní prostředky bychom mohli dát k dispozici pro osmý rámcový program povědu a výzkumy. Já bych chtěl vyzvat paní komisařku, aby se podívala i na otázku eh, mm, příjmu ze systému ETS. Zda by ty nemohly být využity pro to, abychom dokázali opravdu vyřešit náš problém s emisemi CO2. To by bylo dobrým základem, protože je to výška mm, vlastně desítky miliard a toto by šlo využít pro různé programy a platformy, které máme a eh, Dalo by se to využít pro možnosti a programy, které povedou k tomu, že budeme mít trvalé udržitelné životní prostředí a toto je třeba jak si prodiskutovat s, ob, s příslušnými komisaři. A dále chci se zmínit o programu CIP. Myslím, že právě zde v tomto programu by informační a komunikační technologie měly sloužit k tomu, abychom dali k dispozici nutné, nutný hardware, nutné prostředky pro to, aby výzkumníci se mohli jak si mezi sebou informovat, co nejrychleji, mám tím na rychlý přístup na internet pomocí skleněných vláken, to by byla taková jedna možnost. A samozřejmě dál, další věc, Evropský institut pro technologii. Zde o to, aby věci, ehm, které byly proskoumány v rámci sádmého rámcového programu a jeho programu, aby tyto věci byly propojeny s našimi občany, s profesory, se studenty, ale prostě s veškerými občany občany. A v neposlední radě chci říci, že Evropská rada pro výzkum vykonává špičkovou práci, ale i ty práce, které byly oceněny, tak by měly být co nejdříve dány k dispozici široké veřejnosti. A chtěl bych ještě jednou výslovně poděkovat panu Odymu za to, že se věnoval malým a středně velkým podnikům a taky, jak to již řekl pan Korea de Campos, že Chci tedy říci, že program Eurostar může být jedním z obrovských projektů s ohledem na budoucnost. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní má slovo paní Enču na jednu minutu. Děkuji, eh, paní předsedající. Pane, eh, paní komisařko, já bych eh, začal tím, že poděkuji zpravodaji za jeho práci schopnost koordinovat naše výzkumné úsilí je podmínkou naší konkurenceschopnosti. Já jsem toho názoru, že lepší koordinace a synergie v sedmém rámcovém programu se eh, sedmým eh, tedy silného rámcového programu a strukturálních a kohezních fondů, může umožnit eh, členským státům, eh, které se tam teď tolik nepodílí, eh, více se účastnit. Spolupráce musí zůstat prioritou. Členské státy musí spolupracovat a ne si konkurovat. Úspěšnost, která je zatím skromná, může být zvýšena zjednodušením po zjednodušením porem, norem. Paní komisařko, eh, já říkám, že musíme eh, mít jednoznačná pravidla, která se budou rigorozně uplatňovat. A paní komisařko, já vás žádám, abyste eh, nám pomohla přejít od slov k činům. Děkuji. Děkuji. A nyní pan, pan Van Nistelrooy na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pan zpravodaj Ody, pane, paní komisařko, já myslím si, že vždy je důležité někdy pohledět zpět, podívat se na, celý, na, na celé to období, dříve než ukončíme celý ten eh, finanční rámec. A když se podíváme na vědu a výzkum v Evropě, tak to je, jsou opravdu špičkové oblasti, ale ta aplikace těch vědeckých prostředků a jejich přetváření v produkty, tento celkový řetězec nefunguje až tak dobře. E, není dobré, když máme celou řadu patentů, prodáváme je do celého světa a vlastně ten užitek z těch patentů vzniká někde jinde než v Evropě. A proto je důležité vzdělávat naše občany v tom smyslu, aby právě tato realizace, tato cesta od nápadu až po určitý produkt byla, bylo něco, co by probíhalo zde v Evropě. Špičkovat excelence, samozřejmě to je důležité důležité, ale nesmí se to vznášet jak si ve prázdnu. Musí to stát na stabilním základě. Není možné, aby eh, projekty špičkovosti se odehrávaly pouze ve velkých městech či ve velkých městských, městských aglomeracích. Naší úlohou je, aby výsledky výzkumu a inovace vzešly jaksi z Evropské unie. A myslím si, že by bylo dobré dát k dispozici i další fondy. V současné době můžeme využívat dva fondy a je zde podmíněnost pro další roky. Jde tedy o to, aby mohli, abychom mohli eh, investovat i do regionu. Nejedná se pouze o evropské peníze, ale jedná se i peníze v jednotlivých členských zemí. Ale je třeba vytředit na to vlastní specifické prostředky a důležité je, že máme společné programy. A co se týče e, nástroje pro sdílení rizik, to je dobrá věc. Je důležité, aby rizika byla sdílena. Eh, tato věc se prokázala jako velice prospěšná. Paní Carvalho, vy jste velice správně podotkla, že potřebujeme více zjednodušení, aby jsme docházeli rozšiřovat naše poznatky. Pokud vždy bude jaksi mm, pouze mm, vládnout byrokracie a úřední šiml, tak nás to dopředu nedostane. Potřebujeme veškeré tyto podnětky přetvořit do nové finanční perspektivy. Děkuji. Máte minutu a půl. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, dovolte, abych na úvod poděkoval Eh, zpravodaji za skvělou práci, kterou odvedl při případ této zprávy. Myslím si, že je skutečně potřeba, abychom eh, zjednošili všechno, eh, co souvisí s těmito programy. U výzkumu musíme vždy identifikovat důvody, které existují pro takové velké projekty, hlavně v těch nových státech. Každá země by měla mít možnost vyvíjet si výzkumnou základnu a také inovace. Jestliže budeme mít společné finanční instrumenty, tak nám to bude bude všem dobře sloužit. A Umožní nám to soustředit se ve výzkumu jak na potřeby trhu, tak také na sociální potřeby občanů jednotlivých zemí. Kromě toho bychom neměli zapomínat na mikropodniky, měli bychom dále podpořit vznik technologických platform a těch združených center je třeba si uvědomit, že regiony jsou velice diversifikovány, co se týče úrovně inovací a tyto obrovské rozdíly bychom měli nějakým způsobem překonat. Je to problém, který bychom měli také mít na paměti při přidělování finančních prostředků. Neměli bychom také zapomínat na potřebu synergie a to jak na úrovni vnitrostátní, tak na úrovni celoevropské. Jinými slovy, měli bychom mít eh, určitou množinu eh, pravidel, které budou souviset s těmi finančními Eh, regulacemi a měli bychom se pokusit vytvořit transparentnější systém. Eh, jsem přesvědčen, že se můžeme poučit z tohoto sedmého rámcového programu také pro budoucnost. Děkuji. Děkuji. Teď eh, bude mluvit pan Heckmark, máte minutu a půl. Pane předsedkyně, nejprve bych chtěl poblahopřát zpravodaji za tuto velice dobrou zprávu. Myslím si, že jsou tři věci, které bychom měli v této souvislosti potrhnout. Za prvé musí to být jednodušší, musíme mít méně byrokracie. To jsme vlastně řekli na, v okamžiku, kdy jsme zahajovali tento sedmý program. A myslím si, že teď je méně byrokratický a výzkumní pracovníci, kteří pracují na různých projektech, jsou si to vědomi, ale stále ještě zbývá hodně udělat. Eh, určitým způsobem si myslím, že můžeme eh, se spolehat více na univerzity, které že existují celá století. Ty určitě nám z penězi neutečou. Za druhé, co se týče toho, čemu říkáme excelence, celá ta eh, hodnota našich společ, našeho společného úsilí spočívá v tom, že se snažíme nějakým způsobem združit všechny hodnoty, které zde v Evropě máme, tak abychom dosáhli excelence. Ehm, máme výzkumné pracovníky, máme také strukturální fondy, také zde bylo řečeno. A jestliže eh, a myslím si, že bychom v rámci tohoto rámcového programu měli se soustředit právě na excelenci, která nám zajišťuje eh, eh, konkurenční výhodu i do budoucnosti. Co se týče mobility, to je ta třetí oblast, tady si myslím, že jedna z věcí, která bije do očí, je to, čeho můžeme dosáhnout právě díky mobilitě. Protože mobilita vytváří speciální klima eh, a speciální podmínky pro dosažení excelence. Jsem velice rád, že zpravodaj eh, zde navrhl ty výzkumné kupony, které by dále mohly eh, pomoci nám dosáhnout excelence eh, právě díky větší mobilitě pro výzkumné pracovníky. Takže ještě jednou děkuji zpravodaj. Děkuji. A nyní uh, procedura pro nezapsané řečníky. Máme 10 přihlášek. Každý uh, řečník dostane uh, slovo, ale prosím pouze jenom na jednu minutu. Začneme s panem Kelim. Eh, vážená paní komisařko, eh, já eh, mám příležitost s vámi se shodnout často, ale dnes je mi velice jasné, že komise a jednotliví poslanci tady v parlamentu ehm, se sami tady shodnou a zatímco někdy se tady neschodneme. Takže každopádně za to eh, je, k tomu je třeba eh, vyslou, vyslavit eh, pochvalu. A já jsem rád, že se podařilo tu zprávu vystihnout několika slovy. Za prvé je tady zjednodušení. To je životně důležité. Jsem rád, že paní komisařka říkala, že tady budeme mít uživatelské přívětí ve finanční nařízení, takže je třeba to zjednodušit a je také třeba věřit vědcům a musíme zajistit, abychom měli ty nejlepší a jakmile budeme mít, tak se dostaví i výsledky. A, a nepodařila se nám Lisabonská strategie, to je poslední bod a tato, tu, tu, tu situaci si nemůžeme dovolit zopakovat a eh, je třeba mít eh, výzkum, eh, ukazovat výsledky a dodat produkty. To, tak to se dostaneme vpřed. Děkuji. A, a nyní pan Des. Není tady. A nyní pan Luhan. Děkuji, paní předsedající, paní komisářko, vážení kolegové. Ve stávajícím kontextu a v perspektivě e, cílů Evropa 2020 je nezbytné, aby sedmý rámcový program reagoval na stávající výzvy. Musíme zjednodušit přístup malých a středních podniků k financování, tak aby oni mohli vytvářet nové, e, mohli vytvářet nové služby a produkty. Úroveň spolufinancování dokumentace, přístup k informacím a, zvláštnímu specializovanému poradenství, to je třeba realisticky nastavit, protože jinak bez ohledu na cíle nebude možné vytvořit eh, rámec, ve kterém by malé a střední podniky mohly eh, mít prospěch z tohoto programu. Proto si myslím, že je nezbytné, abychom dali eh, větší důraz na výzkum na regionální úrovni. Měli bychom podpořit víceúrovňová partnerství a měli bychom vytvořit k tomu nějaké pokry nebo obecné zásady nebo příručky. Nemůžeme dosáhnout cílu, aniž bychom měli jasné postupy, a, uh, užitečné nástroje. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Vogen. Děkuji, paní předsedající. I já bych rád poděkoval panu zpravodaji a paní komisařce. A jak už bylo řečeno, Výzkum a inovace jsou eh, důležité pro budoucnost evropské ekonomiky a já docela jistě vím, že eh, například v Walesu je spousta univerzit, které využívají evropských financí a proto je důležité, abychom eh, také zajistili dostatečné peníze pro výzkum a vývoj v evropském rozpočtu. To nemusíme říkat jenom tady, ale i při vyhledávání rozpočtu. Eh, samozřejmě se všichni shodneme eh, všichni na tom zjednodušení, eh, nějaká, na společných pravidlech. A já mám trošku obavy ohledně těch plošných sazeb a paušálních částek. Myslím si, že tam bychom si měli vytvořit určitou flexibilitu. Také bychom, bych řekl, že bychom se měli zaměřit na výkon ten je samozřejmě důležitý. Nicméně výzkum a inovace vždycky spočívají v tom, že čas od času je třeba přijmout určitá eh, rizika. Ta nevyloučíte. A také bych eh, podpořil návrh na vytvoření lepších vazeb mezi podniky a univerzitami, tak abychom mohli vylepšit, eh, vešk- využít veškerých výzku- výsledků vědecko-výzkumné práce. Děkuji a nyní má slovo paní Tykau. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. E, konkurenceschopnost Evropské unie není něco, co si můžeme jenom tak zvolit. Evropská unie zkrátka musí být konkurenceschopná na mezinárodní e, poli a proto musíme investovat do výzkumu a do vývoje. Bohužel ti, kteří mají eh, výhodu z těchto programů, využívají nejrůznější zdroje financování, ale všechny tyto zdroje mm, mm, se řídí různými pravidly a různými postupy, což často znamená, že přístup k těmto evropským fondům je velice obtížný a pro ty, kteří získávají tyto finanční prostředky, často velice nesnadný, protože se musí řídit všemi těmito pravidly a postupy. Eh, my si myslíme, že lepší situace v této oblasti v Evropě bychom mohli dosáhnout pouze tím, kdybychom snížili byrokracii, kdybychom posílili konvergenci a kdybychom také podpořili malé a středně velké podniky ve smyslu, aby měli lepší přístup k finančním prostředkům, v kontextu krize eh, došlo ke snížení rozpočtu na výchovu a vzdělání a my se obracíme na členské státy s žádostí, aby investovali právě do výzkumu a vývoje a také do vzdělání, což je základ výzkumu a vývoje. Chtěl eh, bych poděkovat Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za to, že přijal mé pozměňovací návrhy, kde eh, vzývám, aby komise uvolnila více finančních prostředků pro některé konkrétní projekty. Děkuji. Pan Galha. Galher, eh, eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem rád, že došlo ke schodě u všech politických skupin. Myslím si, že to naprosto zásadně je to, že musíme stát v čele v oblasti výzkumu, inovací a vědy. To je velice důležité, protože bez výzkumu se nemůžeme stát inovátory budoucnosti. Potřebuje výzkumný eh, výzkum také pro eh, vytváření nových pracovních příležitostí, pro udržení zaměstnanosti a také pro to, abychom zůstali konkurenceschopní i v, ve srovnání eh, s nově vznikajícími ekonomikami. Musíme také se postarat o to, aby jak veřejný, tak soukromý sektor spolu spolupracovali v duchu partnerství. Je potřeba zajistit větší účast malých a středně velkých podniků a zajistit, aby byrokracie eh, byla skutečně minimální. Eh, hlavy států v Evropské unii v podstatě se podepsaly pod všechny tyto iniciativy Eh, když se setkali v únoru tošního roku, ale uznání potřeby těchto cílů nestačí. Je potřeba, aby paní komisařka eh, eh, se aktivně, aby k tomu přistoupila aktivně. Je potřeba využívat také všech klíčových nástrojů, které máme k dispozici a které nám mohou pomoci překonat ekonomickou krizi zde v Evropě. Děkuji. Děkuji. Slovo má nyní pan Obermeier, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Hodnocení sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický výboj. by se mělo konat v tomto duchu. Měli bychom se podívat, jaké přednosti mají projekty pro občany a jaké nevýhody. Já si myslím, že právě programy, které byly v programu se sedmohrámcovou problému a šlo o potírání terorismu, to byl projekt, který v podstatě eh, měl být postaven nad ochranu eh, osobních údajů a práv občanů. Takže u každého projektu si musíme položit otázku, kdo z toho má profit a práva kterého se koho se omezují. A to platí také pro výzkum v oblasti genové technologie, kdo z toho má užitek velcí výrobci potravin, ale jistě ne občané, proto je důležité, abychom samozřejmě investovali do výzkumu a vývoje, ale potřebujeme takové posílenou evoluci projektů, které totiž v konečném důsledku platí daňový poplatník. Děkuji. A slovo má paní Dot, prosím. Děkuji paní předsedající a děkuji také panu zpravodaji za tuto zprávu a také jdou mé díky paní komisařce, která nedávno navštívila mm, náš volební obvod v Severním Irsku a mm, vím, že tam viděla skvělé příklady e, výzkumu a inovací. Severoirská ekonomika je e, postavená na malých a středních podnicích. 97% všech podniků jsou právě tyto podniky. Ale přesto zůstáváme za některými regiony, nebo za dalšími regiony v Evropě i v Británii, pokud jde o čerpání pro, eh, prostředků z tohoto programu. Hlavním problémem je byrokracie a většina eh, podniků eh, se zabývá hlavně získáním přístupu a už ne těmi dlouhodobými přínosy. Myslím si, že příklad kosmického průmyslu je velice důležitý ze severního Irska. Velké společnosti, které použív, pomáhají malým společnostem k tomu, aby se dostali do toho programu, to opravdu pomůže. Eh, kež by nám paní komisařka eh, dala eh, radikální a nové způsoby, kterými se malé a střední podniky budou moci dostat do tohoto velice důležitého programu. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Melcer. Prezidentin. Děkuji, paní předsedkyně. V sedmém rámcovém programu nejde pouze o výzkum, ale jde také o speciální oblast výzkumu, který nás všechny po katastrofě ve Fukušině zajímá, měl by nám ležet na srdci. Jde tedy o i o prostředky z programu Euratom. E, jak se je dobře známo, atomová lobby dokázala v posledních letech představit e, jadernou energii jako alternativu, která je vysoce šetrná vůči v e, životnímu prostředí. A dobře víme, že některé členské státy ještě posílily vlastně své využívání jádra nebo chtějí posílit místo toho, aby využívali ekologických zdrojů. A k čemu dochází, když se dostanou reaktory mezi Ehm, masy vody. Dobře víme, jak eh, takovéto situace dobadají celé regiony, jsou po celá desetiletí potom neobyvatelné. Proto je důležité, abychom se posíleně věnovali jaderné bezpečnosti a podpořili rozvoj alternativ. Fukušina by vlastně měla být nyní ehm, je, jak si chápána jako jistá šance pro přehodnocení naší strategie v této oblasti. Děkuji. Děkuji a poslední má slovo pan Palesa. Děkuji, šanovná paní předsedkyně, milí państwo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Když jsem eh, poslouchal eh, tuto diskusi, Řekl jsem si, že bych eh, měl využít této příležitosti a připomenout vám také další program. To je osmý rancový program. V současné době existuje eh, zelená kniha, kde se nehovoří o výzkumu například v takových malých oblastech, jako například rybolov. Přesto si myslím, že i v tomto sektoru je výzkum velice důležitý a přitom v současné době se pohybuje špatným směrem na tento program. Na začátku jsem měl velice málo finančních zdrojů, ty byly dále potom sníženy a v podstatě výzkum eh, moří se úplně vytratil. Myslím si, že tu situaci je třeba změnit, tak abychom byli schopni využít vycházet z těch cílů, které si stanovila politika v oblasti rybolovu. Existuje celá řada problémů, kterým čelí eh, sektor rybolovu. Přitom eh, výzkum v této oblasti je mimořádně důležitý, proto je opravdu eh, zásadní, abychom našli příslušné zdroje také pro tuto oblast. Děkuji. Teď dostane slovo paní komisařka. Děkuji, děkuji, eh, pane, eh, eh, paní předsedkyně, za tu velice živou diskusi, za kterou bych chtěla všem poděkovat, hlavně těm, kteří se této diskuse zúčastnili. Ehm, je to diskuse naprosto zásadní, protože nám může generovat přidanou hodnotu zde v Evropě. 13. listopadu předložíme návrh pro budoucí financování tohoto programu v rámci tedy Eh, strategického rámce. Už teď jsme předložili některé návrhy, ty jsou obsaženy v té, v té zelené knize, eh, kde se hovoří o různých instrumentech, eh, které můžeme využít. Jsou tady všechny vlastně zařazeny do jedné skupiny a e, zabývají se nejrůznějšími otázkami, ať je to trh nebo zaměstnanost a tak dále. A tímto způsobem si myslím, že můžeme dosáhnout maximálního výsledku všech investic, které s tím souvisejí. Velice se těším na vaši diskusi k této zelené knize, která doufám, že bude přijata koncem e, léta. Mohu vás ujistit, že všechny ty informace, které máme od Merky, z Matias a ve e, těch dalších zpráv, budou všechny vzaty v úvahu, až budeme připravovat naše návrhy návrhy legislativní. Eh, na závěr bych chtěla říci, že 10. června v pátek budeme organizovat eh, akci, která ukončí ty konzultace eh, k zelené knize. Eh, sedm eh, poslanců vašeho parlamentu bylo pozváno, někteří z nich budou hovořit v rámci této akci. Zatím jsme měli více než 14 odpovědí na otázky, které byly na internetu a máme také obrovské množství materiálu, více než 700 materiálů s různými stanovisky od, národ, od národních vlád, od podnikatelů z univerzit, také z regionálních a místních vlád a tak dále. E, přišly odpovědi ze všech e, zemí Evropské unie a také i z jiných zemí, což ukazuje obrovský e, zájem, který máme o výzkum a vývoj a jak vnímáme jeho význam pro budoucnost. Chtěla bych vám poděkovat za všechno, čím přispěl Evropský parlament právě k tomuto vyhodnocení zprávy. Děkuji. Děkuji, děkuji paní komisařko. Teď eh, má slovo ještě jednou pan Ody, zpravodaj. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat eh, předsednictvu parlamentu za to, že jsme mohli hovořit o tomto tématu. Původně to tak nebylo plánováno, ale bylo velice užitečné, že veškeré politické skupiny mohli vést rozpsávu o tomto velice důležitém tématu. Paní komisařko, jsme vám velice vděční a hovořím jménem všem, kteří si vás váží. Máte dokonce podporu lidové strany z Irska. Ještě jednou srdečný dík za vaši práci. My se opravdu Počítáme s tím, že dojde k tomu zjednodušení a myslím si, že se nám podařilo sdělit vám, co nám leží nejvíce na srdci. Já děkuji veškerým zpravodajům za všechny Dále štínovým zpravodajům za všechny v prachce. děkuji veškerým kolegům a spolupracovníkům, kteří pracovali na tomto tématu. A Děkuji jim za to, že jsem tady dokázal, myslím si, stavit dobrou zprávu. Zjednodušení, důležitá věc konkurenceschopnost a průmysl. Zde jsou očekávání, která jsou kladena na nás. Je třeba, abychom pomocí evropského patentu dokázali propojit výstum s hospodářstvím. Je důležité, aby se výzkum dokázal odrazit a vytvá- do růstu a vytvářet růst. Je třeba podporovat špičkovost. Evropská unie musí být na světové špici a to se nám podaří pomocí excelentnosti, špičkovosti. My ovšem nevíme, kdo za pět či za deset let dostane Nobelovu cenu. Musíme tedy dokázat, jak si mít jednak špičkovost v Evropské unii, ale jednak dobře rozložené veškeré kapacity eh, v rámci Evropské unie. A nyní financování. Je zde navrženo zdvojení. Neznamená to ovšem, že chceme něco odebírat ze zemědělství nebo ze strukturálních fondů. Jde o to, aby zde byla lepší koordinace mezi členskými zeměmi. Šéfo vlád říkají, že ne, neuvolní více prostředků. Proto je důležité využívat národní finanční prostředky a do lepšího souladu uvést strukturální a regionální fondy tak, abychom získali dobrou politiku soudržnosti. A ještě jedna věc, já jsem to navrhl, ale bohužel to nebylo přijato, budeme tedy se tomu věnovat, eh, muset věnovat z politického hlediska. Potřebujeme plán pro eh, jaksi výzkum v, evropské obrané, v evropském obranému průmyslu. Je třeba, abychom zde měli podle článku 45 smlouvy jakýsi výzkumný program, který se právě eh, věnoval evropskému obranému průmyslu. Děkuji, tímto je rozprava uzavřena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní další bod na pořadu jednání. Jedná se o otázku k ústnímu zodpovědnosti.